Toto prohlášení bylo předloženo před měsícem, pouze před měsícem a tak jsem rád za toto vítězství. Děkuji panu poslanci Stevensonovi a nyní již můžeme přistoupit k hlasování. Nejprve rozpočet na rok 2011. Pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 3, pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Pan kolega Saláto, máte slovo? Prezidente, no, non Pane předsedo, já nemohu najít svůj hlasovací štítek, nicméně rád bych se účastnil hlasování. Ano. Honorevole Salato, ne piena fa... Pane poslanče Salato, eh, prosím, abyste se odebral za plenární sál a tam vám bude v příslušné kanceláři hlasovací štítek vydán. Prosím, učiňte tak. Plenária, c'è l'ufficio per la consegna della carta di... Za plenárním sálem naleznete kancelář pro výdej hlasovacích štítků. Dobrá, hlasujeme dále. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro, proti? Drželi se, přijato. Dobrá, ověříme. Od, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Emendamento numero 5, chi a favore? Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Prosím vás, kolegové, Pozměňovací návrh číslo čtyři, Kdo je pro? Číslo čtyři hlasujeme pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále návrh eh, usnesení jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A velkou většinou přijato. Dále kolega uh, Tokia Saifi a slovo má pan kolega Cassini. Zařízení nefungovalo, já jsem hlasoval ano. Ano, bereme na vědomí váš hlas pro. Prosím. Mi nefungovalo zařízení, nicméně dobrá, je to to samé. To je, to vyjde na stejno. Podle jednodušeného řízení předkládám k hlasování e, zprávu z pana Saify. Jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A velikou většinou gratuluji e, panu kolegovi Saify. Dále Nedejčeva Jed, tak opět zjednodušené hlasování. Hlasujeme naraz. Prosím, máte slovo. Já bych chtěla jenom uh, eh, říct do zápisu, že moje hlasovací zařízení při posledním hlasování nefungovalo. Děkuji. Ano, bereme to na vědomí. Pošleme vám tam příslušného technika. A teď hlasujeme o zprávě paní poslankyně Nedelčeva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Gratuluji paní poslankyně Nedelčeva. Dále paní poslankyně Paliadeli. Opět hlasujeme s dvižením ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Gratuluji. Dále zpráva paní poslankyně Lichtenberger. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Gratuluji. Dále zpráva pana poslance Beleta. Máte slovo, pane Belete. Non vuole parlare? Nechcete, nechcete si vzít slovo. Prosím. Vážení kolegové, pane předsedo, jenom jednu minutu. Chtěl bych říci, že se domnívám, že je to velice důležitý signál, který parlament dnes vysílá. Skutečnost, že chceme posílit uh, duální systém v médiích. A to je důležité pro veřejnoprávní vysílání i soukromé vysílání. A kolegové, vy, kteří jste si mysleli před rokem, že tento parlament se nemůže dohodnout na textu, který bude zaručovat mediální pluralismus, ti neměli pravdu. Chci, a chci poděkovat Doris Pak a, a kolegyně Kanareva, a protože a, ty hodně přispěly k tomuto textu. Belet. Děkuji panu poslanci Beletovi a hlasujeme, kdo je pro. Omlouvám se, říká předseda. Máme hlasovat teď o odstavci 22. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Odstavec 35 první část. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Hlasujeme teď o celkovém návrhu. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Velikou většinou přijato. Gratuluji panu poslanci Beletovi. Dále usnesení eh, Rady bezpečnosti OSN číslo 1325. Pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec číslo 5, eh, jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 8, dílčí hlasování. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Dále odstavec 3, jmenovité hlasování. Po, promiňte, pozměňovací návrh číslo 3, jmenovité hlasování. Zahajuji, končím. Zamítnuto. Dále pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Předkládám hlasování návrh eh, cel, jako celek. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Gratuluji ke schválení. A dále, situace ve včelařském odvětví. Pozměňovací návrh 1, eh, 4 a 6 jsou totožné. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 2 a 5. Dílčí hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dobrá, zahajuji hlasování ke druhé části. Asi jsem neviděl dobře, říká pan předseda. Končím hlasování takže zamítnuto. Odstavec 12, čtyři oddělené části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Čtvrtá část, pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec číslo 16, dvě oddělené části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 18, eh, dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Bod odvodění B. Kdo je pro? První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Bod D, dvě části pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. A votazione chiusa. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 7, jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 8. Jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Předkládám ke hlasování celkový návrh usnesení dle pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tímto gratuluji výboru, který předložil návrh usnesení. A dále tady máme zprávu paní kolegyně Kolarská Bobinská směrem k nové energetické strategii pro Evropu. Eh, odstavec číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ústní pozměnací návrh předkládá pan Svoboda k odstavci číslo 32. Prosím, pane Svobodo, máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. My jsme tento týden hlasovali o zprávě Rapkaj, týka, týkající se uhelných dolů. Může se vám to líbit nebo nikoli, ale máme rozhodnutí parlamentu. Pokud eh, nyní budeme hlasovat jinak komise to nebude, nepřijme správně. Takže navrhuji, aby pozměňovací návrh číslo 1 byl doplněn slovem nekonkurenceschopné, aby to odpovídalo zprávě Rabkaj. Ať už máte individuální názor jakýkoliv, je nutné, aby parlament mm, vyjadřoval stejný názor ve všem. Jsou zde nějací poslanci, kteří jsou proti ústnímu pozměňovacímu návrhu předloženému panem Svobodou? Je tady proti 40 poslanců nebo ne? Prosím, máte slovo. Vysokou jízbe, že poprawka zgłoszona přes paní Kolářskou... Chtěl bych říci, že tento pozměňovací návrh paní zpravodajky a už eh, za, zaručuje koherenci našich textů. Já si myslím, že koherence už zde je zajištěna. A Další část tohoto pozměňovacího návrhu se týká pouze uhlí v energetickém mixu Evropské unie a neexistuje žádný důvod eh, narušovat tuto rovnováhu, která zde už je. Já apeluji na vás, abyste byli proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Děkuji, nicméně teď není cílem, abychom otevřeli debatu k tomuto tématu pan poslanec Svoboda měl právo přednést ústní pozměňovací návrh a já se ptám, zda jsou zde poslanci, kteří jsou proti předložení tohoto ústního pozměňovacího návrhu. Je jich 40? Dobrá, mám pocit, že 40 poslanců je zde proti tomuto návrhu, tudíž ústní pozměňovací návrh není možné předložit. A já teď předkládám k hlasování návrh číslo 1. Kdo je pro? proti, drželi se, ověříme, zahajuji hlasování. La votazione... Končím hlasování. Tento pozměňovací návrh je zamítnut. Dále odstavec 32. Odstavec 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. Jmenovité hlasování, odstavec 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 56. Dílčí hlasování. Kdo je pro první část? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 63, jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 68, dvě části. První část pro, proti zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti zdrželi se přijato. Odstavec 70, dvě části. První část pro, 70, říkám předseda, pro první část. Omlouvám se, máme zde chybu v textu, který mám před sebou, takže dále 69, dvě části respektive ne jedno hlasování. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 70. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 73. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 79. Kdo je Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 88, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato velkou většinou. Pozměvací návrhy číslo 3 a 4. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato většinou čtyř hlasů. Dále návrh usnesení jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato velkou většinou gratuluji paní poslankyni Kolárská Bobinská. A dále zde máme konferenci v Cancúnu 14. Návrh číslo 14 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 6, první část pro, proti, drželi se přijato, druhá část pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 2, dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Zahajuji hlasování ke druhé části. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 15. Kdo je pro? Prosím, zvedejte ruce přehledně, jinak to mohu splést. Takže kdo je pro, proti? Zahajuji hlasování, ověříme. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 16. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Opět ověříme, říká pan předseda. zahajuji hlasování. velmi pomalé. Asi se zařízení zablokovalo? Ne. Takže přijato. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Mělo by to být zamítnuto. Číslo 17. Pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Zahajuji hlasování. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 18. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijato. Číslo 19 pro, proti, drželi se přijato. Číslo 4, kdo je pro? Ověříme, ověříme 19, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Opět ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 15. Kdo je pro? Odstavec 15. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Číslo 5. První část. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec číslo 17. První část, kdo je pro? Proti? Drželi se, přijato. Druhá část pro? proti, zdrželi se to Třetí část pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to Odstavec číslo 20, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Omlouvám se, říká pan předseda. Druhá část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Číslo 29 pro, proti, drželi se, přijato. Číslo 23, první část pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část pro, proti, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 7. První část pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Druhá část odpadá. Číslo 21. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. 27 odpadá. 22. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. přijato. 23, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Drželi se? Domnívám se, že zamítnuto. Číslo 8. Ověříme tedy, zahajuji hlasování. Číslo 23 ověříme. Končím hlasování. 304. Zamítnuto o jeden hlas. Jistě nečekáte od pana předsedy, že by až takto efektivně počítal hlasy. Pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Číslo 24 pro? Proti? Drželi se přijato. Číslo 25 pro, proti, drželi se, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 28, první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 11 pro, proti, drželi se zamítnuto. Číslo 6, kdo je pro, proti, drželi se, mám pocit, že přijato. Ověříme tedy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tentokrát to vyšlo. Číslo 27, kdo je pro? Kdo je pro 27, proti? Drželi se zamítnuto. Číslo 31 pro. Proti zdrželi se přijato. Číslo 12 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Číslo 74 pro, proti Drželi se? Přijato. Číslo 13, kdo je pro? Kdo je pro třináctku? Zdržel, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 30 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dobrá, ověříme, ověříme třicítku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A tímto předkládám k hlasování návrh usnesení ve znění pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. a návrh usnesení je schválen. Gratuluji. A dále tady máme západní Saharu. Západní Sahara. Budeme hlasovat o společném návrhu usnesení, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Gratulujeme. Usnesení o Ukrajině. Nyní se dostáváme k Ukrajině. Společný návrh usnesení, pozměňovací návrh 4, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pan Gáler navrhuje ústní pozměňovací návrh. Chce nám k tomu něco říci? Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. O té doby, co byl Eh, bylo připraveno usnesení, se jedna věc změnila. Eh, původně Ukrajina ještě eh, nebyla oficiálně zmiňována jako předsednická země OBSE. Nyní v roce 2013 by měla mít předsednictví a proto navrhuji změnu, přečtu to anglicky. Vyzývá ukrajinskou vládu, aby učinila to, že legislativa týkající se médií a by odpovídala mezinárodním požadavkům. Eh, to by mělo zvýšit, a já doplním, to by mělo zvýšit důvěryhodnost Ukrajiny eh, jako předsednické země OBSE. Jsou zde nějací poslanci, kteří jsou proti předložení tohoto ústního pozměňovacího návrhu? Nejsou. Dobrá, budeme tedy hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu odstavec číslo 8. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato? Dále číslo 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato, e, zamítnuto, omlouvá se pan předseda. Pozměňovací návrh 7, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dvě, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 6, kdo je pro? Kdo je pro šestku? Zde dejte ruce, kdo je proti? Zdrželi se? Zahajuji hlasování o šestce. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o e, celém společném návrhu usnesení, kde pro, proti, zdrželi se. Společný návrh usnesení je schválen. Gratulujeme. Nyní se dostáváme ke zprávě ŽADO, politiky mezinárodního obchodu. Pozměňovací návrh 1 a 2 byly staženy. Odstavec 1, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Odstavec 2, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato druhá část pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 3, kdo je pro, první část, proti, zdrželi se, druhá část, bylo to přijato, druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kontrolujeme to, zahajuji hlasování o druhé části. Končím hlasování. Druhá část je zamítnuta. Odstavec 8, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 16, pro? Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 20, první část. Takže zkontrolujeme 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 20, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 22. Zelení navrhují ústní pozměňovací návrh. Prego. Prosím. Pane předsedo, my navrhujeme na konci odstavce 22, tam chceme nahradit prevent slovem inform takže by tam bylo parlament a požaduje od komise a členských států, aby informovali Evropský parlament o úvěrech a poskytnutých Evropskou investiční bankou a agenturemi, pokud jde o záležitosti týkající se, které mají negativní dopad na klima. Jsou zde nějaký poslanci, kteří jsou proti předložení tohoto ústního pozměňovacího návrhu? Vypadá to, že ne, tudíž budeme o něm hlasovat. Hlasujeme o odstavci 22, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Odstavec 24. Jmenujete hlasování. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 30. Kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 31 pro. V mém textu nic takového není. Děkuji za návrh. Takže 32. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 33 a dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38, jmenovité hlasování. Prosím, zahajuji hlasování o 38. Končím hlasování. 35. Hlasujeme. Hlasovali jsme o 35. Nebo hlas. Končím hlasování. Zamítnuto. 38. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 39, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro? Proti? Zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 48, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to. Zahajuje hlasování o 49. Končím hlasování. Zamítnuto. 50. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 63, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 65, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 71, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, druhá část jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Druhá část zamítnuta. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Jedenáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Třináct. Kdo je pro? Chcete zkontrolovat jedenáctku? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 15. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Úvodní ustanovení B, dvě části, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. C, dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Úvodní ustanovení D, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. úvodní ustanovení H. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní jmenovité hlasování o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato velkou většinou. Gratulujeme. Nyní zpráva pana Desira. Ještě jsme neskončili. A odstavec dvě, dvě části. První část, kde je pro? Proti. Zdrželi se přijato druhá část pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto třetí část, kde je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Odstavec 3. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 4 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, schváleno. 20. Dvě části. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 32. K tomu má pan Desir ústní podněvací návrh. Předávám slovo panu Desirovi. Děkuji, pane předsedo. To je změna, která se týká začátku odstavce 32. Zde spolu se stínovým zpravodajem navrhujeme toto znění v angličtině. Forums, the elaboration of an international convention et le reste du paragraphe sans changement. Je vous remercie. A zbytek je bez změny. Ptám se tedy, zda jsou zde poslanci, kteří jsou proti. Nejsou. Tudíž hlasujeme o odstavci 32, včetně ústního pozměňovacího návrhu přeneseného panem poslancem Dezir. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení D. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. L. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ustanovení O. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ustanovení V. Kdo je pro, První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Úvodní ustanovení X, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Hlasujeme o celém návrhu usnesení jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování a velkou většinou přijato. Gratuluji panu poslanci Desírovi. A jako poslední zde máme pravidla horizontální spolupráce v oblasti hospodářské soutěže. Předkládám k hlasování usnesení. Kdo je pro, proti? Prosím, máte slovo. Pan kolega Alfano. Pane předsedo, já jsem chtěla hlasovat o konečném usnesení, ale nefungovalo mi zařízení. Chtěla jsem hlasovat pro. Dobrá, bereme to na vědomí. Takže usnesení, kdo je pro, proti. Eh, beru tedy za to, že jste hlasovali pro, že to bylo odhlasováno velkou většinou. A všem vám přeji dobrou chuť. A nyní, kolegové, přejdeme k vysvětlení hlasování.